przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear Dámy a pánové, vážení kolegové, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, zahajujeme parádní zasedání.